nejsou. A já za EPPR bych to ráda uzavřela takto. Eh, možná tuto bitvu prohrajeme, ale to neznamená, že jsme prohráli celou válku. Děkuji. Dámy a pánové, eh, budu tady muset eh, přečíst sdělení předsedy Evropského parlamentu. V pondělí 9. března výbor pro zahraniční záležitosti eh, přijal eh, návrh usnesení ohledně zhoršující se humanitární situace na Sri Lance. Eh, vzhledem k alarmující situaci nás předseda žádá, aby toto, tento návrh usnesení byl zařazen na pořad jednání této schůze, a to podle článku 91 jednacího řádu bude to považováno za přijeté, leda, že by minimálně 40 poslanců vyjádřila, vyjádřilo písemně svůj, eh, své námitky eh, do zítřejšího poledne. Pokud tomu tak nebude, bude tento bod zařazen na zítřejší odpolední pořad jednání. Takže tolik k tomuto sdělení a nyní má slovo paní Tykau za eh, socialistickou frakci. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych začala poblahopřáním panu Al-Khadrawimu a